kontaktu s dětmi s Downovým syndromem, zasazuje se o jejich práva, aby mohla být integrována eh, do naší mnohovrstovnaté společnosti. Děkuji, paní Kutasi, pane Kutasi, a nyní už přecházíme k hlasování. Eh, Tedy Hlasujeme v rámci zjednodušeného hlasování o zprávě eh, pana eh, Cabrnocha společně s, eh, kde se jedná o koordinaci systému sociálního zabezpečení. Ehm, zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni? Uzavírám hlasování. velkou většinou přijato. Blahopřeji panu Cabrnochovi. Nyní pa, zpráva pana Broka. Přistoupení Evropské unie ke smlouvě o přátelství a spolupráci v jihovýchodní Asii. Eh, hlasujeme a totiž jmenovitě zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. obrovskou většinou přijato. Blahopřeji vám, pane Broku. A další zpráva eh, pana Rangela. Návrh protokolu o obavách jirského lidu týkajících se Libasabonské smlouvy. Jedná se o eh, zprávu o fungování Evropské unie a zprávu o eh, způsobu práce, jmenovité hlasování. Zahojí hlasování, prosím. Uzavírám hlasování. Přijato? Blahopřeji vám, pane Rangele. A druhá zpráva pana Rangela. Návrh protokolu o obavách eh, irského lidu týkajících se Lisabonské smlouvy. Nyní hlasujeme. Opět jmenovitě zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. Blahopřeji ještě jednou, pane Rangele. A podle pořadu jednání máme nyní hlasovat o zprávě pana Tejsery úloha politiky soudržnosti v nejvzdálenějších regionech Evropské unie v souvislosti se strategií EU 2020. Jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. Blahopřeji vám, pane Tejsera. A tímto se dostáváme ke zprávě pana Hawita, stav lidských práv ve světě a politika Evropské unie v této oblasti. Zkoumáme tedy eh, návrh eh, usnesení nejdříve jmenovité hlasování o pozměňovacím návrhu 2. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. A tím se dostáváme k osmičce po částech. První část, to je pro první část. Proti. Zdrželi se? Přijato. Druhá část. Pro? Proti? Tady si to raději preskoumáme. K druhá část osmého článku hlasujeme elektronicky. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Odmítnuto. Zamítnuto. A poznací návrh 21, kde je pro? A proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 14 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 13 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Poslanec návrh 15, kde je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 16, kde je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A Máme tady 41 eh, po částech. Kdo je pro první část? Proti? Zdrželi se? Přijato. Druhá část pro? Proti? Zdrželi se? To si ještě eh, proskoumáme. Druhá část 42. Eh, Elektronicky zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato o dvěmi hlasy navíc. A přecházíme k pozměňovacímu návrhu 3. Pro, proti, Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňující návrh 17, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? to. Pozměňující návrh 21, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? to. Pozměňující návrh 22, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 18, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. A přecházíme k 60, eh, odstavec 60. První, omlouvám se, kde pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. A přecházíme eh, k poslednici návrhu číslo čtyři. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? To si ještě jednou ověříme. Čtyřka elektronicky. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. Pořádnější návrh 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. A pozměňující návrh 19 je pro? Proti? Zdrželi se? zamítnu to Dvacítka, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňující nám eh, tedy eh, odstavec 93 po částech a jmenovité hlasování k první části. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. Druhá část. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. A přecházíme k odstavci 99 po částech. První část je pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Druhá část je pro. Proti? Zdrželi se? Přijato. Přecházíme k eh, odstavci 101 po částech jmenovité hlasování. Zahajuje hlasování k první části. Konec hlasování. Přijato. Druhá část. Zahajuje hlasování. Uzavírám hlasování. I to bylo přijato, tento návrh. A po 101 ještě předávám slovo panu Silvestri, který podá ústní pozměňující návrh. Prosím, pane Silvestri, máte slovo. Dopo il paragrafo 101 chiedo che in po odstavci 109 bych chtěl, aby byl začleněn následující odstavec, který by se týkal ženských práv včetně práva na mateřskou dovolenou. Ženy jsou často ovlivněny sociálními podmínkami, které potom vedou k ukončení těhotenství a já bych chtěla, aby členské státy podpořily tato opatření k mateřské dovolené a tím vlastně eh, odstranili ty důvody, které vedou k ukončení těhotenství ze sociálních eh, důvodů a měli bychom se zaměřit také právo na, na právo na život v budoucnosti. Ne. Ne, je kazaro, ty υπάρχει ο απαιτούμενος αριθμός. Dobrá, děkujeme. Ještě bych ráda vysvětlila, že máme potřebný eh, počet eh, těch, jež podporují návrh pana Silvestry. Prosím. Pan Silvestri ještě jednou. Nel rispetto dell'aula, volevo solo osservare. Já jsem chtěl, samozřejmě beru ohled na rozhodnutí plenárního oddělení, ale chtěl jsem, eh, plenárního zasedání, ale chtěl jsem eh, <clears throat> zdůraznit, že ten každý, kdo povstal proti tomu, byl kdysi jednou nenarozeným embryem. Dobrá. Byl zamítnut tento ústní pozměňující návrh, protože se nenašel dostatečný počet kolegů, kteří by jej podpořili. Pozměňující návrh číslo 6 je pro, Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Hlasujeme elektronicky, proskoumáme to, za hlasování k pozměňovacímu návrhu 6. Konec hlasování. Zamítnuto. A nyní budeme hlasovat o pod odstavci 18 po částech. Kdo je pro první část? To je vlastně název tohoto poda. Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Druhá část. Pro? Proti? Zdrželi se? to bych ráda ověřila. Druhá část zahajuji hlasování. Máte slovo. Κυρία Ρίς, έχετε το λόγο. Έχετε ζητήσει Hlásil jste se, prosím, máte slovo. Prezidente, mi scusi, non posso continuare a votare bene. Omlouvám se, paní předsedkyně, ale nemohu řádně hlasovat, protože mi nefungují sluchátka. Můžeme, můžete mi sem poslat technika? Děkuji. Eh. Dobrá, seženeme někoho. Druhá část. Osmnáctky, elektronické ověření. Prosím, hlasujte. Uzavírám hlasování. Přijato. A nyní přecházíme k 102. První část. To je pro. Proti. Zdrželi se. Přijato druhá část. To je pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Třetí část. To je pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 103 po částech. První část, to je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Druhá část, to je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 104 po částech. První část, to je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Ale my už jsme, eh, paní Podimata říká, už jsme ale od, hlasovali o obou částech. Aha, takže nyní ještě jsme zapomněli druhou část čtyřky, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Přecházíme k 105, odstavec 105, i zde po částech, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. 106 po částech, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. První část je přijatá. Druhá část. 106. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. To si ještě proskoumáme. Druhá část odstavce 106, vodu 106. Hlasujeme elektronicky, zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. Poslanecí návrh číslo 7. Jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 8, kdo je pro? Proti? Zkuste hlasovat výrazněji, jinak nám to bude trvat déle a musíme to pak elektronicky. Takže kdo je proti osmičce? si návrhu 8. Proti. Zdrželi se? Přijato. Dobrá, pokud jste tedy připraveni, tak si to elektronicky eh, ověříme. Ale bylo by lepší, kdybyste hlasovali jasně. Takže elektronicky hlasujeme o osmičce. Konec hlasování. Přijato. Sto dvanáct. Pan Tavareš by chtěl přednést ústní pozměňující návrh k 112. Eh, Pane Tavariši, prosím. Eh, this is an addition Děkuji. to paragraph <clears throat> to Toto je dodatek k odstavci 112, přečtu anglicky, vítá, že Evropská unie podporuje aktivity na budování Eh, kapacit v rámci OSN, tak aby byla zajištěna, aby byly zajištěni zástupci původních obyvatel na eh, zasedáních OSN a eh, měla by Evropská unie nadále pokračovat s touto logistickou podporou. Výborně. Jsou nějaké námitky proti tomuto ústnímu pozměňovacímu návrhu pana Tavareše? Nezdá se? Výborně tedy hlasujeme o tomto ústním pozměňovacím návrhu. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. A pozměňovací návrh 9, kdo je pro? Kdo je proti? P- proti? Zdrželi se? Vy se nehlásíte dostatečně jasně, já to nejsem schopna odhadnout, takže elektronicky ověřujeme devítku. Prosím, zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. A přecházíme k pozměnici návrhu 10. Kdo je pro?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 Pozměňovací návrh 11 hlasujeme. A rozumím tomu tak, že není slyšet německé tlumočení. to ano, už je problém vyřešen, německá kabina už je slyšet. Jedenáctka. Hlasujeme jmenovitě. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni, prosím. Uzavírám hlasování. Přijato. A pokračujeme a dostáváme se k hlasování o e, celém návrhu usnesení. Hlasujeme jmenovitě, zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato velkou většinou srdečně blahopřeji panu Hawitu. Milí kolegové, kolegyně, nyní přerušujeme hlasování, protože máme slavnostní zasedání. Po slavnostním zasedání budeme pak pokračovat. Děkuji.